a pokud kyperské předsednictví bude chtít cokoliv přidat, tak samozřejmě vám dáme tu možnost a poté začneme hned s debatu. Takže v první řadě dáváme slovo panu Kojeďovi. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme si v podstatě už první názory ohledně této záležitosti vyměnili. A já chci říci, že tady už v podstatě došlo k tomu prvnímu souhlasu nebo k té první schodě. To znamená, že ten první systém byl v podstatě zamítnut. Řeklo se, že tady ta ochrana je příliš nízká a proto jsme se rozhodli, že přejdeme k systému 2. To znamená od 1 plus k systému 2. A teď vlastně jde o to podívat se na to, jaký eh, ten legislativní rámec máme k dispozici pro to, aby mohlo dojít k přechodu na ten systém SIS 2. To znamená, že jde o to, aby se ten systém SIS 2 zavedl hned vlastně poté, co první členský stát na tento systém přejde. My musíme samozřejmě zajistit právní jistotu a právní bezpečnost a musíme také zajistit, abychom nevynakládali zbytečné finanční prostředky na přechod na tento systém. Kromě toho je třeba hovořit také o těch o nákladech, které bude tento přechod eh, prezentovat pro všechny členské státy. To znamená, že pro členské státy bude samozřejmě velmi těžké získat dostatečné finanční prostředky na přechod k tomuto systému. Ale chci říci, že my jsme se snažili opravdu pracovat velmi rychle a velmi efektivně. A i z tohoto důvodu bych rád poděkoval všem spolupracovníkům, všem stínovým zpravodajům a dalším kolegům. Já už jsem v tomto výboru říkal, když jsme si v podstatě vyměňovali ty první názory, tak já jsem říkal, že v podstatě dochází k tomu, že Evropský parlament je pouze konzultován a to i s ohledem na to, jak důležité toto téma je a i s ohledem na to, kolik vlastně finančních prostředků na tento přechod budeme potřebovat kromě v podstatě těch technických změn, které bude třeba zavést, tak chci říci, že jsme obdrželi spoustu pozměňovacích návrhů, které jsem již zapracoval. Například, co se týče toho schromažďování a ochrany údajů, tak samozřejmě musíme zajistit eh, přísná pravidla a také přísná pravidla pro zpracovávání těchto údajů a také pro zpracovávání údajů týkající se migračních vln. To znamená, je třeba zajistit efektivní koordinaci a spolupráci mezi současnými a budoucími příslušnými úřady, tak abychom mohli zajistit opravdu co nejjednodušší a nejrychlejší přechod na nový systém. Kromě toho musíme také zajistit, odpovídající zpracovávání dat. Všech dat, které budou součástí systému SIS 2. To znamená, že pokud by mělo dojít k nějaké chybě v rámci toho zpracovávání, tak by to vlastně mohlo dojít, tak by to vlastně mohlo způsobit, že bude vlastně nesprávným způsobem nebo nelegálně zatčena nebo jaksi neoprávněně zatčena osoba, která vůbec eh, začena být nebyla. To znamená, že je třeba opravdu postupovat velmi opatrně a pečlivě. Musíme zajistit, aby všechny údaje SIS, které nebyly přeneseny do nového systému SIS-2, tak všechny tyto údaje by měly být zničeny v tom přechodném období. A je třeba zajistit, aby opravdu všechny údaje byly vyeliminovány. To znamená, že musíme zajistit to, aby tady neexistovaly žádné, eh, aby tady neexistovalo žádné právní vakuum. SIS-2 je zcela zásadním nástrojem pro posílení šengenského prostoru je to také systém, který konečně jak si ukončí ten mezivládní režim. Je to také systém, který bude odpovídajícím způsobem zpracovávat a chránit osobní údaje. A i z toho důvodu chceme, aby systém SIS-2 začal fungovat co nejdříve a já doufám, že budu moci počítat s vaší podporou. Děkujeme, říká pan předseda. A než dojde k diskuzi, ze strany poslanců. Poprosíme ještě komisi, předsednictví, možná by k tomu chtěli pár slov. Pan Kudoráš za komisi, možná jako první. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se o stručnost. Nejprve dvě záležitosti. Rád bych poděkoval panu Koelovi, který odvedl úžasnou práci na této zprávě a rovněž bych rád poděkoval za velice konstruktivní přístup od samotného počátku práce na tomto tématu. Druhé poděkování patří vašemu výboru za to, že pochopili naléhavost tohoto návrhu a proč je zásadní, aby tento návrh prošel co nejrychleji, abychom ho schválili, tak abychom měli správný právní základ pro migrační procesy, řekněme, do dvou, do tří měsíců. Proto je základní zajistit právní jistotu celého procesu, čili komise. Ještě jednou bych chtěla poděkovat oběma, jak panu zpravodaji, tak i vašemu výboru za způsob, kterým jste se zhostili a urychlili toto téma. Nyní konkrétní věci a zároveň k poznámkám pana Koela. Kvalita ano, to je zásadní. To hraje jednu z hlavních priorit i komisařky Malstromové, kterou neustále zdůrazňuje na všech radách kolegům, ministrům je zásadní, aby čištění dát opravdu bylo procesem, který bereme velice vážně a který skutečně před migrací byl dokončen, tak aby bylo zajištěno to, aby opravdu už jenom ta opravená, čistá data přešla do systému SIS-2. Na naší straně máme i konvertor, který jsme posledních 15 měsíců intenzivně testovali, který by měl zajistit, aby pouze očištěná a správná data se dostala z jednoho systému migrovala do systému SIS-2. Pokud jde o ochranu dat a dohled v rámci migračního procesu, souhlasíme s tím, co bylo navrženo v této zprávě. Je to komplexní, je to mm, složitý proces, je zde dohled mezi EDPS a národními orgány, proto je zásadní, aby všechny zúčastněné strany plnily svou roli. Vítáme rovněž důraz na potřebu zajistit dohled, řádný dohled v rámci celého procesu. Pozměňovací návrhy, které se týkají vykazování informací, poskytování informací Evropského parla- Evropskému parlamentu, migrace, výsledky migrace tohoto procesu, validace tohoto přechodu systému na nový systém. Toto je samozřejmě minimálně cvičení, transparentní cvičení pro nás, to my to bereme nesmírně vážně. Jakmile ten migrační proces bude dokončen, Evropská komise samozřejmě bude řádným způsobem informovat Evropský parlament o výsledcích tohoto procesu. Poslední slovo. Lhůta. Jediný důvod, proč jsme tam nezačlenili tuto lhůtu za komisi, pokud jde o vstup eh, do, do, do, nebo zprovoznění systému, než bychom se tomu chtěli vyhnout. My prostě chceme, aby tento systém měl možnost testování až do tohoto období, abychom se na, tom, na té lhůtě eh, dohodli, až v průběhu toho procesu právní základ už byl k dispozici, budeme vidět, jak ta migrace vypadá a budeme schopni nějakým způsobem naznačit i tu, i pokud jde o tu ochranou doložku celého nástroje, budeme schopni lépe určit, toto datum. Vím, že pro pana Koela i pro váš výbor je důležité znát tuto lhůtu, tento konkrétní termín pro nás to je. Samozřejmě, my jsme si toho vědomí, uvidíme, jak bude rozpráva probíhat i na radě. Děkuji. Máte-li jakékoliv dotazy na komise, rád odpovím. Děkuji za slovo. Pane předsedo, dobré odpoledne. Kyperské předsednictví rovněž oceňuje práci, kterou odvedl pan zpravodaj a váš výbor. Jsme odhodláni rychle finalizovat eh, tuto důležitou oblast. Děkuji. A nyní paní Lutvordová, vy jste se přihlásila jako první. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já souhlasím s poznámkami zástupce komise. Jako obvykle pan Koele odvedl úžasnou práci. Víme, že oblast Schengenu, šengenský projekt, to, mm, že je to projekt, který je v dobrých rukách. Souhlasím rovněž s posledními závěry Eh, který, které předložil pan zpravodaj Sistvě je zásadní nástroj, kterým zlepšíme bezpečnost šengenské oblasti a i mezivládní řízení tohoto systému a zlepšíme zásadním způsobem základní práva jednotlivců a i ochranu dat. Právě proto by měl být, nebo měl být funkční co možná nejdříve tento systém Sistvě. a to je podle mého názoru základ na eh, kterým bychom, který nesmíme ztratit se zřetelem, protože jsme čekali opravdu nesmírně dlouho, musíme postupovat rychle Já skutečně doufám, že v lednu to bude zprovozněno příští rok a rozhodně to není nějak příliš brzo. Doufám, že hodnocení tohoto nového systému prokáže to, že jsme finance vyložili dobrým, na dobrý účel a že mm, to bez nějaký zásadní modifikací bude systém, který, bude, který nám vydrží dlouho do budoucna. Souhlasím s panem zpravodajem na tom, že ten právní základ, který mm, poskytuje pouze možnost konzultačního procesu, je něco, čemu, o čem bychom měli hovořit, nesouhlasit s tím, nes, prostě nám nestačí, abychom měli pouze tuto možnost konsultačního procesu. Pan Coelho se o tom zmínil. Politická důležitost, rozpočtové eh, důsledky. Pan Coelho rovněž eh, hovoří o důsledcích na ochranu dat. Celého tohoto projektu prostě je velice důležité, aby to fungovalo a je důležité, abychom měli možnost eh, více než eh, pouze konzultačního procesu. My jsme tam, kdysi tam byla možnost spolurozhodnout, čili toto nám rozhodně ne, nestačí. Těším je, že pan Coelho vzal v potaz mnoho EDPS záležitosti, verifikace, ověřování, ochrana dát, opatření které by členské státy měly udělat před i po migraci, to je číslo 7 a číslo 11 pozměňovací návrhy, to je velice důležité a rovněž že zdůrazňuje to, že všechna data, která nebyla mm, migrována, by měla být by měla být vyčištěna, opravdu odstraněna. White clean personal information, to je velice důležité, to znamená, že tyto osobní informace budou očištěny, to je velice důležité a podporuji pana zpravodaje a v tomto úsilí samozřejmě jde o kvalitu těchto dát. Samozřejmě pan kolega mm, poukázal na to, jaké ohromné důsledky by to mohlo mít pro jednotlivce, pokud by tomu nebylo tímto způsobem. Pokud jde o období 55 období Mm, uchovávání dát jedna až tři roky, to není úplně jasné. Členské státy zde mají možnost rozšířit, dokonce mm, bez omezení článek 15.6 eh, pro monitorovací procesy, které již eh, běží. No, já se ptám, co jsou to tyto monitorovací procesy, které již běží, co to pokrývá, které jsou to procesy, zda jsou někde jasně definovány, abychom měli právní jistotu, že víme, o jaké procesy jde. Nevím, zda pan zpravodaj má nějaké povědomí o této věci ah, ty pozměňovací návrhy, um, to si myslím, že je v pořádku, akorát tento konkrétní bod. Kolegové vědí, a to je poslední bod, já se vždycky snažím, aby má země jaksi byla rovněž zapojena kdekoliv je to možné do těchto věcí. Zpravodaji nám vždycky vycházel vstříc v tomto hledu, protože my za Velkou Británii nehovořím za Irsko, ale snažím se Irsko do toho, jak si začlenit, čili Velká Británie a Irsko mají možnost opt-in, to znamená možnost zapojit se do tohoto procesu, pokud jde o policejní údaje v oblasti policejní dat. všem je tam problém s právním základem a pokud jsem to správně pochopila, tak v rámci Mm, Koreperu na radě. Koreper požádal komisi, aby přišla s, se samostatným návrhem pro země, které nejsou součástí Schengenu, aby se mohly poprvé řekněme, zapojit do tohoto systému. Já se ptám, zda je zde nějaká časová lhůta k dispozici pro tento konkrétní návrh, tak aby se tomu parlament mohl věnovat stejně rychle jako u eh, tohoto rozsáhlého návrhu, kterému kterým se to týká. To oddělení těchto opatření mm, snad nespomalí možnost eh, zapojení Velké Británie do SIS-2 systému. Určitě by mě potěšilo, kdyby komise mohla potvrdit tyto informace a to je z mé strany asi, asi všechno. Děkuji, paní Lutfordová. Pan Ensu má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já rovněž. Dovolte, abych nejprve poděkoval panu Koelovi za tuto zprávu, abych mu poděkoval zároveň za spolupráci, abych mu poděkoval i za to, že předložil pozměňovací návrhy, které v podstatě pokrývají ty nejdůležitější oblasti, které pro mě osobně jsou zásadní. Ochrana dat, samozřejmě role, kterou budou plnit národní orgány v tomto ohledu v ochraně dat. Rovněž si myslím, že je zásadní, abychom zde měli určitý konkrétní termín, pokud jde o migraci dat z systému SIS-1, SIS-2. Členské státy i komise by tím získaly určitý motivační aspekt pro zrychlení celého procesu, tak aby migrace těchto dat byla už konečně dopracována. Zároveň souhlasím s tím, že samozřejmě celá databáze musí být vyčištěna předtím, než dojde k samotnému transferu migraci na systém SIS-2. To je velice důležité. Pan Michalake, rovněž pan Coelho, již se o tom zmínili. To je další věc. Nemáme zde bohužel nějakou jistotu, nemáme stoprocentní jistotu o tom, že skutečně bude zachována integrita těchto dat, především s ohledem na eh, potřebnou úroveň ochrany těchto dat. Především u těch údajů, kde došlo k nějakým chybám, problémům, nevíme zda eh, po tom migračním procesu do kdy jejich vymazání či nikoliv, čili to ještě potřebujeme objasnit. Komise nebo Evropský parlament by možná mohli zvážit vytvoření nebo, nebo stanovit orgán, který bude zodpovědný za kontrolu, za validaci správnosti těchto údajů po migraci. A v podstatě my se hovoříme o všech členských státech, ale i nečlenských státech Schengenu, které by se mohly podílet na výměně informací z tohoto systému. Já si myslím, že bychom se měli mít alespoň úvodní ustanovení nebo jasně někde říci, jaký teda je statut, řekněme, Rumunská a Bulharska v tomto ohledu, protože to jsou jediné země, které v podstatě zde v tomto textu, v tomto seznamu vůbec nejsou zahrnuty. Zatímco tyto státy samozřejmě eh, se budou podílet na migraci dát se systému SIS-1 na systém SIS 2 z rozhodnutí z roku 2010 335 a to je v podstatě i součást eh, naše smlouvy o přidružení. Tento statut, tento nejasný statut Bulharská a Rumunská, proto bych prosil objasnit. Děkuji, pane předsedo. Je to jako takový nekonečný příběh. Když jsme začali v roce 2006, to znamená, že jsme začali vypracovávat systém Schengen SIS 2, tak abychom přidali v podstatě určitou přidanou hodnotu celému tomu e, systému. A teď e, v podstatě tady pan Kojejo v podstatě vyvíjí ten správný tlak, abychom mohli opravdu vycházet z toho, co jsme začali v roce 2006 a zahájit fungování systému v roce 2013. Ale do té doby pořád ještě několik otevřených otázek zůstává, které uzavřít musíme a na které odpovědět musíme. A jsou to věci, které se s námi potáhnou i dál, i po roce 2013. Pan Kojo zmínil některé otevřené body a na nich musíme trvat. To znamená, že jde o standard pro uchovávání nebo pro zpracovávání těch přenášených údajů. A ty standardy musíme eh, zajistit tak, abychom, aby tady nevznikalo eh, k žádným problémům v souvislosti s ochranou osobních eh, údajů. To znamená, že my musíme ty, ty údaje v první řadě i určitým způsobem pročistit, abychom také mohli určit, tedy která to, které to budou ty údaje, o které budeme počívat a abychom také určili příslušné úřady, které eh, tyto údaje budou chránit. To musí to být, to znamená i údaje, které se zabývají migračními otázkami a pro které tyto údaje budou důležité, které si tyto údaje budou vyměňovat a budou s nimi pracovat. Já jsem trošičku skeptický, když eh, říkáme, že to v podstatě necháme na členských státech, aby se eh, sami určili datum. Já si myslím, že tady je třeba se státy vyjednávat tak, aby eh, abychom to v podstatě stanovali pro všechny eh, nějakým stejným způsobem, tak aby se všichni zavázali k, tomu, k určitému datu přenést nebo předat všechny potřebné údaje, tak aby opravdu ten šengenský systém SIS-2 začal fungovat, aby měl tu přidanou hodnotu a aby to byl opravdový bezpečnostní nástroj, který bude využíván na území celého evropského společenství. To znamená, ano, ty návrhy máme v tu tuto chvíli na stole, ale je třeba je ještě opravdu eh, dopracovat, eh, dopřesnit samozřejmě, eh, že si myslím, že bude dobré, když komise ještě nějakým způsobem podpoří koordinaci mezi členskými státy, tak aby členské státy opravdu eh, ke stanovenému datu všechny údaje začaly předávat a přenášet, tak aby jednoho dne se z tohoto nekonečného příběhu stal opravdu příběh, který má svůj konec. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, jak vy víte, tak, tak eh, to je samozřejmě dlouhé téma, kterým se zabýváme velmi dlouho, velmi dlouho v podstatě se věnujeme těm, té otázce hranic a také toho systému SIS-2. Jak vy víte, tak to pro nás samozřejmě představuje určitý problém. Hlavně co se týče toho mm, směšování těch jaksi opravdových a neopravdových eh, dat. Takže to jen tak velmi na úvod. Když já se na tu zprávu podívám, tak musím říct, že nám se velmi líbí, že pan Coelho zde ještě o něco víc posílil ochranu osobních údajů, to je správné. Ale v čem spočívají ty problémy? Máme tady tu bezprostřední migraci, s, eh, tedy SIS 1, SIS 2, ale musíme přesně teď eh, jak si jasně stanovit, jaké údaje budou předávány, přenášeny. Eh, je to všechno vázané na nějaké hodnocení? Nebo jak to vůbec zamýšlíme, jak se dělat, eh, jak zajistíme, aby nebyly předávány údaje, které nemají být předávány. A potom samozřejmě otázka těch příslušných úřadů, tak to musíme vyřešit, protože pokud to nevyřešíme, tak tady opravdu bude velmi jaksi široký manevrovací eh, prostor pro eh, své voly. Já si myslím, že když se podíváme na Evropskou unii, tak se musíme samozřejmě podívat i na to, jak jednají a konají všechny členské státy. To, co já nemohu přijmout, je konzultace Evropského parlamentu. To si myslím, že je příliš málo, i co se týče tedy eh, rozpočtu, protože my samozřejmě víme, že ten rozpočet nenafoukneme, a když se podíváme eh, na debatu o rozpočtovém eh, rámci, tak, eh, o, tak se v podstatě ještě jednou ujistíme v tom, co jsem právě řekla. Nicméně je třeba zajistit, abychom nebyli pouze konzultováni ve chvíli, kdy jde otázku, která je opravdu celá zásadní. Děkuji. Mrs. Danoka. A dále paní Danoka. Thank you, Chair. Very shortly, because... Děkuji, paní předsedající. Já budu stručná, protože skoro vše už řekli kolegové. Naše frakce samozřejmě děkuje panu Koelovi za relevantní práci a má plnou podporu všech uh, uh, co se týče čištění dát, co se týče časového rámce, eh, migrace. S tím plně souhlasíme. Rovněž vás, pane Kolio, podporujeme. Co se týče recitálu 6 a článku 21, protože to stále ještě potřebujeme i přesto, že komise slibuje, že tu práci zvládne včas a já bych eh, se vám chtěla svěřit s problémem Bulharska a Rumunska, tak jak o tom eh, hovořili kolega Busa Bende. Já v té věci nejsem plně kompetentní a nevím, jak eh, toho dosáhnout tím, že se to přidá členským státům, ale možná, že vy se vyznáte lépe a můžete mi odpovědět. Děkuji. Vzhledem k tomu, že tady zazněly otázky na komisi, tak dám slovo komisi a potom zpět zpravodaji. Děkuji, paní předsedající, a děkuji eh, za veškeré příspěvky do diskuse, protože z nich vyplynuly důležité aspekty, které bude potřeba vysvětlit, aby nebyly další pochybnosti toho, co vlastně v textu je a co text řeší. Vezmu je v pořadí, jak zazněly. Nejprve eh, období retence, období monitoringu, období retence z článku 15 vychází z právního základu a monitorovací období je pro účely eh, ochrany dat, takže důvod dobrý. Monitoring znamená, že se tam ta data ponechají a že orgány pro ochranu eh, údajů eh, provedou vyhodnocení dat z tohoto úhlu. Co se týče rozdělení nebo oddělení textu pro účely situace Spojeného království a Irska, myslím, že je tady tajemník eh, sekretariátu rady, který na tuto otázku odpoví, protože tato iniciativa pochází od nich. Mnoho otázek a mnoho aspektů zde zaznělo, které se týkaly kvality údajů a standardů eh, migrace dát ze SIS 1 do SIS 2. Několik slov k tomu. Za prvé, Odpovědnost za zapisování údajů eh, spočívá na bedrech eh, členských států, to je v SIS 2 stejné jako v SIS 1. To, co je tady přidanou hodnotou, je to, že právní základ SIS 2 má velice silná a dobře pojatá pravidla toho, jak se údaje budou zapisovat nebo mazat. A Díky tomuto právnímu základu a jeho pravidlům toto se bude aplikovat. Na praktické úrovni eh, komise spolupracovala eh, s odborníky z členských států, států v úřadech eh, Sirené a i tam zavedou jasný, jasnou sadu pravidel a norem, která zajistí kvalitu výměny informací i mezi úřady Sirené. Zase všechny tyto standardy a pravidla mají pouze jeden účel a to je eh, zajistit migraci jenom těch údajů, eh, které jsou opodstatněné, aby eh, se migrovali. Všechno ostatní se vymaže a všechno to bude probíhat podle pravidel. Co se týče toho, které údaje se budou migrovat z jednoho systému do druhého, to vyplývá z právního základu. SIS-2 převezme v zásadě databázi SIS-1. K migraci té databáze dojde a to, co vlastně je vytvořeno mezi těma dvěma systémy, to bude stačit. Co se týče mapovacích pravidel, tam dojde k eliminaci údajů, které neodpovídají eh, tomu předem definovanému eh, formátu. Neboli do systému nepřibývají žádná nová data, migrovat se budou pouze stará data a data, která neodpovídají tomu odsouhlasenému formátu, budou zablokována konvertorem. Veškerá kontrola a dohled ze strany orgánu pro eh, Evropského orgánu pro kontrolu údajů také pomůže zajistit a ověřit integritu celého procesu. Co se týče Rumunska a Bulharska, o tom, myslím, hovořili dva poslanci tohoto výboru. Na to už jsem odpověděl v první debatě před několika týdny. Eh, Rumunsko a Bulharsko nejsou oficiálně součástí Schengenu a proto nebudou součástí tohoto procesu. Oni se eh, intenzivně zapojili do všech Eh, postupů testování SIS-2, ale eh, skutečná plná migrace a plné propojení eh, do SIS-2 proběhne teprve po potvrzení jejich přistoupení k Schengenu, což je proces, který, jak víte, stále ještě visí nehotovo v radě. Děkuji. Chce k tomu něco říci rada? Pakliže tomu tak není. Ano? tak dám slovo zpravodaji panu Kaljovi. Ano, děkuji, paní předsedající. Já bych ráda pohovořila jménem předsednictví Rady Evropské unie. Právní služba Rady požádala o rozdělení tohoto návrhu za účelem opravy a vysvětlení účasti Spojeného království a Irska eh, na migračních nástrojích to oddělení bylo provedeno ne snad, aby se měnilo něco na věcném základu návrhu, ale aby se změnil formát návrhu. To znamená, jde o to poskytnout lepší vysvětlení týkající se účasti těchto dvou členských států. A jestli toto oddělení v návrhu si vyžádá nové konzultace nebo opakované konzultace Eh, s Evropským parlamentem. V době provedení tohoto oddělení jsme tuto otázku zvážili a domníváme se, že nedochází k žádným věcným modifikacím návrhu jako takového, že je to pouze formální modifikace, která vysvětluje typ účasti těchto dvou členských států. Takže žádné oficiální opakované konzultace s Evropským parlamentem nejsou na základě judikátu Soudního dvora zapotřebí. Vzhledem k tomu, že chápeme, že jde o důležitou otázku a že Evropský parlament by měl mít příležitost zkontrolovat oba dva nástroje oddělení, alespoň po tom oddělení, i když, jak jsem řekla, nedochází k žádným věcným změnám, v zásadě se jedná o překopírování, jedná se jenom o specifikace rozdílné eh, formy účasti těchto dvou zemí, Záměrem Rady je zaslat dopis Evropskému parlamentu který bude obsahovat e, tedy oba dva akty, oddělení a parlament tak dostane možnost se zamyslet nad oběma těmito nástroji a vezme je v úvahu při přípravě svého závěrečného stanoviska. Děkuji. Pan Coelho? Obrigado, senhor presidente. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych rád poděkoval všem kolegům za jejich podporu. Děkuji za všechny vaše připomínky a díky. A teď odpověď na tři otázky. V první řadě ta otázka od pana Berikeho. Já souhlasím eh, zcela s tím, co jste říkal v souvislosti s aplikací druhé generace tohoto systému. A proto já navrhuji, abychom stanovili měsíc, ve kterém všechny členské státy musí tuto změnu provést. Protože ve chvíli, kdy ta lhůta nebude stanovena, nebo ta lhůta bude jaksi taková příliš vágní, tak to by mělo samozřejmě za důsledek to, že ten systém nebude efektivně fungovat. Ale přitom my všichni chceme, aby ten systém začal fungovat co nejdříve. Dále, v souvislosti s tím, co říkal můj kolega Encio? Já souhlasím s tím, aby v úvodních ustanoveních byla zmíněna těžká situace, ve které se nachází Rumunsko a Bulharsko. To znamená, že pokud chcete, tak eh, si na to můžeme sednout a můžeme se zamyslet nad tím, jak by tato formulace měla znít. A dále, v souvislosti s tím, co říkala paní Latford, to znamená, že to je otázka, na kterou eh, reagovala i Evropská rada. My všichni víme, jaké je rozhodnutí rady v souvislosti s tímto oddělením nebo rozdělením toho rozhodnutí. My jsme se o tom dozvěděli prostřednictvím neziskové organizace, jejímž cílem je sledovat tedy postupy ve všech členských státech. A je pravda, že rada aspoň ze zdvořilosti a také z toho důvodu, že musí respektovat také názor jiných, tak vlastně rada měla minimálně respektovat náš názor, protože tady přece musíme spolupracovat. Tady došlo tedy k rozdělení toho rozhodnutí ale nejenom k rozdělení. Tady dokonce byly zapracovány i různé změny, změny do textu, včetně eh, článku 36. To znamená, v souvislosti s touto změnou v podstatě Evropský parlament se musel spojit s právními službami, aby se ujistil v tom, že výklad tohoto textu je v tuto chvíli v souladu se naším postojem. Já v tuto chvíli nechci jaksi spochybňovat hodnocení našich právníků. Je možné, že v podstatě rada má v konečném důsledku pravdu, že v podstatě vůbec se na názor Evropského parlamentu ptát nemusí ale možná, že tomu také tak nebude a že eh, Evropská rada opravdu je povinována nás konzultovat, protože Evropský parlament by měl být první institucí, která by tomu měla porozumět, protože tady hovoříme o přístupu členských státech a to, v rámci vyjednávání o rozpočtu. To znamená, že tady hovoříme o zákonodárném postupu. A ve chvíli, kdyby tady mělo docházet ke spoždění nebo k opožďování, tak by členské státy ztratily přístup eh, k těmto údajům. A z toho důvodu si myslím, že bychom všichni měli vynaložit určité úsilí na to, aby se situace změnila, aby rada a jiné instituce, stejně tak jako e, členské státy, nebyly těmi aktéry, kteří nám budou e, podkopávat nohy. Děkujeme, pane, děkujeme, um, pane zpravodaji. A nyní pozměňovací návrhy 22. a potom 11. Um, října se bude hlasovat ve výboru. Dále je to bod číslo 16 na našem dnešním programu. Je to integrace přistěhovalců, její dopady na trh, práce a vnější rozměr koordinace sociálního zabezpečení. s je Filip Klejs. EMPL, výbor a výbor pro sociální záležitosti připravil zprávu z vlastní iniciativy. My jsme na základě článku 50 byli přidruženy výborem pro stanovisko a nyní nás čeká krátká prezentace se strany komise, pokud jde o evropskou agendu, o integraci um, příslušníků třetích zemí. A poté si vyslechneme pana zpravodaje, pana Klejse a zahájíme rozprávu, budou-li kolegové, čeli. nejprve bych poprosila komisi. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve bych ráda poděkovala za to, že otázka integrace je něco, čemu se věnujete zde v Evropském parlamentu, protože to je záležitost, o které hovoříme na rádě a s třetími zeměmi. Ovšem málo se o tom hovoří společně s Evropským parlamentem o tomto tématu, proto se komise těší na tuto zprávu. Pokud je o integraci příslušníků třetích zemí, toto je především kompetence na národní úrovni a ty procesy v podstatě, můžeme říct, si prakticky probíhají na regionální, na místní úrovni. Všem EU by mohla podpořit členské státy při přípravě různých politik v rámci sociálního rozvoje, sociální koheze, tak aby jsme zlepšili ukazatele růstu. To je pro Evropu v současné době důležité. Nový právní základ to podpořil, Lisabonská smlouva navrhuje tento základ, kde se nehovoří o harmonizaci, ovšem spíše o stimule, o podpoře členským státům prostřednictvím opatření Evropského parlamentu a Rady. V tomto kontextu Evropská komise v roce 2011 předložila Evropskou agendu na integraci přistěhovalců, zdůrazňujeme zde hlavní výzvy, oblasti, které vyžadují konkrétní kroky, například možnost migrantů, možnost migrantů zúčastnit se plně na v eh, životě dané společnosti, učení se jazyka, studování, mít určitý pocit sounáležitosti a tak dále. Máme zde konkrétní návrhy. Členské státy by měly poskytovat eh, jazykové kurzy na základě potřeby migrantů v rámci integračního procesu. Učitelé by měli mít eh, schopnosti řídit eh, tuto mm, kulturní různorodost, dále by tam měla být opatření pro validaci kvalifikace aktivní politiky v oblasti zaměstnanosti by měly zajistit přistěhovalcům účast na pracovní trhu a tak dále. Na tomto základě očekáváme ze strany přistěhovalců určitý závazek, aby přispěli k pozitivnímu rozvoji jejich um, jedna této v podstatě jejich nové domovské země. Agenda zúrazňuje roli na místní úrovni, protože integrace samozřejmě, pokud selže na místní úrovni, tak samozřejmě mm, to je ten základ, základní kámen úrazu. Potřebujeme přístup ze stola nahoru spíše a to je rovněž spolupráce výboru regionu v tomto ohledu, je podle našeho názoru velice důležitá. Integrační politiky spadají do kompetence členských států, ovšem Evropská unie má mnoho nástrojů, které podporují tyto politiky v oblasti právní v oblasti mm, eh, migrace poskytujeme právní základ, nejenom pokud jde o vstup do daného státu, ale to, co je důležité pro přistěhovalství je i to, že, pra, že v podstatě zákonná migrace mm, vyžaduje i stejné zacházení, dále jsou to různá povolení, o kterých jsme již hovořili, práva například eh, sezónních pracovníků a tak dále. Další konkrétní kroky legislativa, která boje proti diskriminaci na pracovním poli, ve vzdělávání, výměna eh, vědomostí, zkušeností, finance. Agenda zdůrazňuje zapojení i země, zemí původu, které by měli podpořit integraci. Toto jsou možnosti, které ještě vyžadují diskuzi, protože integrace není považována za něco, co by mohlo být zahájeno již v zemi původu. Ovšem, někdy by to mohlo být užitečné, protože in, mohli by poskytnout informace těm lidem, kteří mají zájem o získání víz, povolení k pobytu a tak dále, informace o zemi, o kterou mají zájem zde v EU. EU představuje určitě rámec pro monitoring, pro tvoření benchmarkingu, mm, rozvoje společných ukazatelů, tak abychom monitorovali výsledky této eh, migrační politiky. Máme zde oblasti vzdělávání, sociální inkluze, aktivního občanství a jiné oblasti. Samozřejmě, že přičovací se s mm, větším v oblasti sociální inkluze, vzdělávání, pracovního trhu potýkají s velkými problémy. Eh, mm, nezaměstnanost je zde například eh, o 10 vyšší než u nezaměstnaných našich občanů. Dále je to, mm, je to eh, riziko chudoby a jiné sociální indikátory, které jsou vždy mm, horší u, tě, u přestěhovalců. Připravili jsme, takovou, připravili jsme příručku, pokud jde o Um, odpovědné orgány, které by umožnily i výměnu osvědčené praxe. V současné době vytváříme evropské modely, které budou takovými flexibilními základy ve třech oblastech, um, například um, jazykové kurzy, zapojení nové společnosti a dále účast, mig, účast přistěhovalců na všech oblastech života dané nové společnosti. Dále je to Evropský fond pro integraci 825 milionů eur je v něm k dispozici pro rok 2007 až 2013. 46 projektů bylo již financováno v rámci komunitních aktivit, ovšem máme zde i národní programy. Komise by chtěla věnovat část asilového fondu i na posílení lokální dimenze v budoucnosti a v neposlední řadě nesmíme zapomenout na to, že v roce 2009 jsme přišli s evropskou stránkou internetovou o migraci, přistěhovalství, jsou tam postupy, osvědčená praxe, různé politiky pro integraci společně s Evropským výborem, hospodářským a sociálním výborem. Organizujeme dvakrát ročně fórum, Evropské integrační fórum, je to taková platforma pro dialog s občanskou společností a pan předseda Libe výboru se několikrát tohoto pohra zúčastnil. Další setkání proběhne 16. a 17. října. Bude se věnovat mm, příspěvku přistěhovalců k ekonomickému, evropskému ekonomickému růstu, nesmíme zapomínat na potenciál, který představuje těch víc než 20 milionů migrantů, kteří jsou v EU a kteří v podstatě mají důležité zručnosti, dovednosti, které bychom měli využít, aby nezůstali tito lidé bez práce. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, říká paní předsedající. Pan Klejs, pan zpravodaj má slovo. Děkuji za slovo paní předsedkyně. Jak již bylo řečeno, je to právě výbor EMPLO, který, který připravil návrh této oblasti, pokud jde o integraci přistěhovalců do pana trh práce. My jsme přišli s naším stanoviskem. Hmm, krátce po tomto rozhodnutí došlo ke schůzce sekretariátu obou těchto výborů cílem definovat, které aspekty budou spadat eh, pod, eh, do odpovědnosti výboru LIBE a které naopak eh, výboru EMPO. To znamená, že jde o sdílený zájem mezi LIBE a výborem EMPO rovné zacházení, boj proti diskriminaci, legislativa, migrace, přistěhovalectví v rámci zemí EU, zodpovědnost, eh, to byly zodpovědnosti eh, výboru EMPOLO, sociální, ekonomické aspekty, migrace, integrace na pracovní trh, boj proti chudobě, sociální zabezpečení. Toto mm, jsou její odpovědnosti a u nás jsou to základní práva eh, přistěhovalců, konkrétní podrobnosti, které se týkají asilového řízení, práva, povinnosti Mm, koordinace politik na národní úrovni v rámci v, v oblasti integrace přistěhovalců ze třetích zemí. Čili eh, já mm, samozřejmě já jsem se snažil zachovat tyto naše eh, oblasti působnosti, ovšem jeden z problémů, pokud jde o přistěhovalce, především s ohledem na pracovní trh, je to nesmírně roš, um, obsáhlá oblast. Nemůžeme prostě říci, že to spadá pouze do odpovědnosti jednoho či druhého výboru. Politiky pro migraci, asilové politiky, politiky, které pokrývají problematiku přistěhovalectví, to znamená nejenom práva, ale i povinnosti a k tomu se ještě za chviličku dostanu. Druhá věc. V kvalitně fungujícím systému stát, eh, v těch státech, které se těší právní jistotě, je důležité, aby mm, se aplikovala stávající legislativa, aby se mm, respektovala stávající legislativa. Já bych se k tomu ještě za chviličku vrátil. My zde hovoříme v tom, této zprávě pouze o zákonné migraci, ne nezákonné eh, migraci. Často ty nekontrolované toky přistěhovalců, se kterými se potýkají některé státy, to mm, eh, samozřejmě může představovat problém absorpční kapacity pro tyto konkrétní eh, země, nejenom pokud jde o mm, bydlení, ale i o pracovní místa, protože Samozřejmě i zákona migrace do jisté míry může být, eh, může se vymknout kontrole například združování rodin, prostřednictvím sňatku a tak dále, přichází eh, si ze třetích zemí, kteří nejsou připraveni na život ve třetí zemi nebo mm, nejsou, ne, nemohou fungovat na pracovním trhu, jsou s tím spojeny problémy se sociálním zajištěním a tak dále. Toto jsou problémy, kterým bychom měli věnovat pozornost a já se na ně, eh, já jsem se na ně zaměřil v mé zprávě svém stanovisku. Výbor EMPL připraví samozřejmě svou vlastní zprávu která zatím není k dispozici, ovšem tato zpráva bude podle mého názoru do velké míry předložena, eh, založena na studii eh, komise, která připravila studii o integraci přestěhovalců a jejím dopadu na trh práce. Když se podíváme na tu studii, tak zjistíme, co se tam zdůrazňuje, boj proti diskriminaci například s ohledem na uplatňování, důsledné uplatňování stávající platné legislativy, která bojuje proti diskriminaci, proti tomu jistě nikdo nemůže nic namítat. Ovšem zároveň bychom měli přijít s naší troškou do mlína. Nejde pouze o práva, jde i o povinnosti. Nezapomínejme na to, nejde pouze o eh, přestěhovalce, to platí pro všechny občany práva a povinnosti. Jak to vypadá? Jaká je realita? Jaké jsou trendy? Jaké jsou stávající problémy v oblasti přistěhovalectví, integrace přistěhovalců na pracovní trhy? Pokud to budeme pouze hovořit, jak mm, diskriminace, to podle mého názoru není správné. Belgie, to je stát, který znám velice dobře a můžeme vidět, že zde je docela represivní mm, legislativa protidiskriminační, laxní politiky. Zase vidíme <laughs> na jiném poli asimilace, integrace a tak dále. Velice málo se v Belgii mm, eh, ho, hovoří o povinnostech, především se to zaměřuje na práva. Problém integrace na pracovním trhu, problém, tyto problémy jsou v Belgii zásadní a já nevím, zda v Evropské unii existuje jiná země, kde problém nezaměstnanosti mezi přestěhovalci je tak vysoký, nebo mm, opouštění povinné školní docházky, kde mm, to jsou obrovská čísla, to podle mého názoru je propojeno i s politikami, které by měly nějakým způsobem fungovat. Občas je to příliš štědrá, příliš laxní politika, která poté má ten mm, eh, opačný dopad, opačný dopad, opačný účinek od toho, který jsme očekávali. Málo pozornosti se věnuje tomu, že zde musí existovat i určitá osobní odpovědnost na straně přistěhovalců. Jeden konkrétní případ, eh, který v Belgii je spojený s tím, že byste měli hovořit alespoň jedním z oficiálních, dvou oficiálních jazyků, určitá naturalizace a tak dále. Já mám konkrétní zkušenosti v této oblasti a když to srovnáme, když poté srovnáte, když se podíváte na to, jak, to, jak, ta, jak realita vypadá, jen ta eh, situace je občas šokující, eh, jak si nás to zase vrátí zpět na zem a měli bychom být obezřetní, neudělat eh, chyby, který, kterých se dopustila například Belgie v této oblasti. Myslím si, že jsem pokryl ty hlavní body, snažil jsem se schrnout všechny body, které začlením do mého stanoviska. Rád bych ještě poprosil komisi, aby nám vysvětlila, jakým způsobem to všechno skonkretizujeme a těším se samozřejmě i na reakci ze strany politických frakcí. Děkujeme, pane Kolejsi, A nyní poprosíme paní Hirsch která je zodpovědná za ten, tuto zprávu ve výboru EMPL. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, v první řadě musím říct, že mě opravdu velmi těší, že se tématu přistěhovalectví věnujeme jak v tomto výboru, tak i ve výboru EMPL, protože to je opravdu zcela zásadní téma, které má dopad opravdu na všechny oblasti života společnosti. Je to opravdu velmi průřezové téma a myslím si, že to bude také zpráva, která bude pro celou tuto legislativu zcela zásadní. A myslím si, že tady do té zprávy musíme zapracovat opravdu důležité body. V našem výboru EMPL samozřejmě se hodně soustředíme na otázku zaměstnanosti, integrace na pracovním eh, trhu. Samozřejmě ale se také zabýváme tématem eh, demografického růstu, kvalifikace a tak dále. To znamená, že jsou to všechno témata, která mají jaksi nebo jejich součástí jsou i aspekty vnitřní politiky, bezpečnostní eh, politiky, ale také hospodářské politiky, politiky zaměstnanosti a tak dále. Eh, kromě toho to má samozřejmě co dočinění i s konkurenceschopností Evropy na další desetiletí. My jsme velmi rádi, že máme jako základ pro tuto zprávu také tu již zmíněnou studii, Kromě toho ale máme také k dispozici i sdělení ze strany komise a já bych i v tuto chvíli tedy poděkovala komisi za všechny tyto eh, dokumenty i za tato sdělení, i v souvislosti s tím, že v podstatě víme, na co musíme dávat pozor a myslím si, že i v těch vašich dokumentech se velmi jak si dobře zabýváte tou otázkou rozmanitosti. To znamená, že na jedné straně máme neustále tyto body, o kterých se neustále eh, debatuje v našich eh, členských státech. To znamená, že máme na jedné straně povinnosti, na druhé straně práva. Eh, samozřejmě, že tady jak si musí fungovat a musí být uplatňovány určité zákony, které ale bohužel nejsou velmi konsekventně uplatňovány a to vlastně souvisí i samozřejmě s problémem diskriminace a v podstatě e, bylo také zmíněno, že je velmi důležité, aby právo bylo uplatňováno, to znamená na obou stranách, jak i na straně přistěhovalců, tak i u zbytkové společnosti. A je třeba, aby si obě dvě strany uvědomily svá práva a povinnosti. Já si myslím, že zpráva z vlastní iniciativy je zpráva, která by měla obsahovat několik bodů, které možná jsou nové, možná jsou trošičku kontroverzní, ale já si myslím, že právě toto téma migrace, přistěhovalectví je téma, které, o kterém se prostě bavit musíme. Hodně se o něm debatuje i na úrovni členských států, to znamená, že to musí být i téma pro nás. Například příklad v, v mém návrhu zprávy najdete i v podstatě návrh takového systému dobrovolný, dobrovolného systému bodů, v některých členských státech už takovýto podobný systém funguje. To znamená, že je to eh, dobrovolný systém, na kterém se, nebo kterého se členské státy mohou účastnit dobrovolně. My samozřejmě se budeme snažit posilovat a podporovat koordinaci a budeme se snažit v podstatě udělat všechno pro to, aby evropský pracovní trh byl co nejatraktivnější pro všechny nově příchozí z jiných států. Myslím si, že si tady nemusíme nic namlouvat. Evropská unie není jaksi první destinací, kterou vyhledávají lidé kteří migrují kvůli práci. Spojené státy americké jsou jistě eh, atraktivnější a eh, proto, aby se to změnilo, tak samozřejmě tady musíme vytvořit také novou eh, kulturu, novou kulturu, která bude pro nově příchozí znamenat, že tady budou také vítáni, že tady budou chtěni. To znamená, že se musíme zamyslet nad tím, jak to můžeme provést. To znamená, jak nám přilákat lidi, kteří by nemuseli hned po příjezdu vyplňovat stovky papírů a navštěvovat stovky úřadů. Dále, co se týče jiných druhů eh, migrace, protože velmi často hovoříme o lidech, kteří přichází a zůstávají, ale je třeba také stále více počítat s tím, že k nám budou přicházet lidé, kteří eh, u nás nebudou zůstávat. A proto je sociální zabezpečení zcela zásadním eh, tématem. To znamená, jakým způsobem to sociální zabezpečení bude fungovat, jakým způsobem se bude započítávat a předávat dále. Ještě jeden bod, o kterém jsem se chtěla zmínit, protože je tady také explicitně zmíněn, jde, jde v podstatě o eh, vlastně mm, o poby, nelegální pobyt lidí u nás. Já si myslím, že to je téma, kterým se musíme zabývat, ne jak někteří říkají, že ne, protože se tím eh, tématem nechtějí zabývat. Protože tady hovoříme o lidech, kteří se zde v podstatě nachází nelegálně, mají práci, i když ne oficiální práci a v podstatě tímto způsobem tady u nás žijí. A já si myslím, že my bychom měli hledat nějaký způsob, jak tímto, těmto lidem jejich pobyt tady zlegalizovat. To znamená, že velmi často samozřejmě zaměstnáváme tyto lidi, protože nějakou pracovní sílu potřebujeme, ale zavíráme eh, nad tím, eh, v podstatě oči nad tím, že jejich pobyt není eh, legální. Dále samozřejmě otázka vzdělávání, školení, v podstatě dát studentům, kteří u nás studují, také šanci také u nás pracovat. To je další téma, eh, před kterým bychom neměli utíkat a o kterém bychom měli dále hovořit. To znamená, že já se na všechny debaty týkající se těchto témat velmi těším. Děkuji. Paní Hirš a pan Skurie má slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jenom jednu připomínku. Když hovoříme o integraci a začlenování malých lidí do společnosti, tak nesmíme zapomínat na to, že tito lidé by měli procházet vzdělávacím systémem. systémem. A teď mám na mysli mladé přistěhovalce protože v mnohých členských státech vidíme v podstatě mladé lidi, kteří ukončí své studium a kteří tedy ukončí to studium, aniž by znali oficiální jazyk země, ve které studovali. To znamená, že ukončí studium v země, v zemi, jejíž zákony neznají. Protože se také musíme uvědomit, že student, který ukončí studium v takovéto zemi, asi těžko v té zemi najde práci, když nezná ten jazyk. A já to říkám, protože to znám z vlastní zkušenosti. Já jsem byl předsedou jedné italské neziskové organizace, která se právě tímto tématem zabývala. A s čím jsme se potýkali my? My jsme se velmi často setkávali s mladými lidmi z rodin, které se snažili zaintegrovat, ale nemohli se zaintegrovat, protože neměli k tomu ty odpovídající nástroje, protože neznali zákony eh, té země, ve které žili, neznali kulturu, neznali jazyk eh, té země. A toto je velmi důležitý aspekt, který je třeba zohledňovat, protože je to opravdu zcela zásadní prvek který je třeba splňovat ve chvíli, kdy hovoříme o začlenování uprchlí, pardon, přistěhovalců do společnosti. Děkuji. Máme tady ještě dva eh, řečníky, paní Lambert a pan Kašmir. A já bych vás poprosila opravdu, abyste byli co nejstručnější, abychom opravdu mohli dodržet náš časový harmonogram. Thank you. I just want... Děkuji. Dva, tři body. My hovoříme o integraci, ne o asimilaci, to je doufám jasné. Dokumenty komise a předchozí zprávy parlamentu na to také poukazovaly. Asi si na to vzpomenete. V této debatě musí zaznít ještě dvě věci. Eh, otázka participace účasti. To byla vždycky důrazná součást tohoto návrhu i v minulosti a teď také zajištění politických práv. To je potřeba zde zvážit také. A potom dimenze agendy. Parlament na to má i zprávy z minulosti jelikož mnozí migranti, kteří jdou do Evropy, jsou ženy a ne vždycky, to jsou manželky, i když tak o nich často uvažujeme, jsou to ženy, které mají svá práva, své dovednosti, svou práci, svou profesi, ale někdy mám pocit, že nám to jaksi uchází ehm, z celé té debaty o integraci. Vždy většinou nazíráme na ženy jako na závislé osoby, ne jako na nezávislé subjekty. A myslím, že to by v debatě také mělo zaznít. Nakonec pracují eh, intenzivně v eh, sektoru služeb a myslím, že jim máme mnoho co eh, vděčit. Děkuji, pan Kašman. Děkuji. Já vítám ten návrh Když se díváme na migranty, tak se musíme ptát i na vykořišťování těchto komunit ze strany zaměstnavatelů a dalších. A e, ten problém je dvojí. Já sám mám původ migrační. Moje rodina se před lety přistěhovala do Spojeného království. Nebyli jsme vítáni, nebyli jsme e, kladně přijati. Přitom migranti hodně přispívají eh, kulturně i ekonomicky a sociálně v řadě věd, eh, zemí Evropy. Děkuji, Michael. A nyní eh, další bod. O, ano. Děkuji vám. Jsem ráda, protože máme spěch. Dalším bodem je rozsudek Evropského soudního dvora z 5. září 2005 o působnosti šengenského pohraničního kódu. Tato eh, debata byla zahájena na téma vnějších hranic. Eh, tehdy, tehdy Evropský parlament se eh, debatoval na toto téma, ale nepodařilo se mu Eh, zvrátit přijetí tohoto rozhodnutí. Eh, my jsme ale měli za to, že eh, komise vlastně nebo, nebo, nebo rada překročila překročila rámec komitologie v květnu. Generální advokát se vyjádřil ve prospěch parlamentu a rozsudek soudu z 5. září se řídil názorem generálního advokáta, zrušil toto rozhodnutí, ale jeho následky podržel do přijetí nové legislativy. Teď dám slovo nejprve právní službě paní Dean aby nám představila eh, obsah tohoto rozsudku a potom dám slovo komisi a zeptám se, jakým způsobem eh, eh, bude chtít postupovat v návaznosti na tento rozsudek a potom komukoli dalšímu, kdo se přihlásí o slovo. Takže nejprve právní služba. Děkuji paní předsedající za tento úvod. Já tedy vynechám to, eh, plánova, ten plánovaný úvod a hned vysvětlím, o co šlo. Eh, soud měl tedy rozhodnout o dvou otázkách. Za prvé otázce přípustnosti a ta vzešla na plenárním zasedání. Většina eh, poslanců hlasovala proti návrhu rozhodnutí, ale nebylo dosaženo absolutní většiny, která byla požadována k zablokování, takže to opatření bylo schváleno. A rada před soudem tvrdila, že vzhledem k tomu, že parlament mohl zabránit schválení rozhodnutí z toho důvodu, že to rozhodnutí vlastně šlo nad rámec prováděcích pravomocí Schengenského pohraničního kodexu a neudělal to, takže teď parlament nemůže nemůže žalovat e, o zrušení tohoto rozhodnutí ze stejného důvodu. Ale podobně jako generální advokát, i soud měl za to, že ta žaloba byla přípustná a že právo na žalobu, které parlament měl, nezávisí na prokázání svého zájmu nařízení a že nezávisí ani na stanovisku parlamentu, které parlament zastával v době, kde bylo toto e, opatření schvalováno skutečnost, že parlament měl v minulosti možnost postavit se proti schválení tohoto eh, rozhodnutí, neomezuje ani nevylučuje jeho právo žalovat. Eh, přeskoumání parlamentu tedy není nahrazením eh, řádného soudního přeskoumání ze strany soudu, takže přípustnost byla prokázána. Druhá otázka, položená soudu, byla ta, jestli jde je možné rozhodnutí eh, schválit na základě prováděcích pravomocí eh, v SBC. Eh, prováděcí pravomoci umožňují schválení doplňujících opatření, které se týkají dozoru. V souladu s regulativním postupem s přeskumem ale lze v rámci implementačních pravomocí nebo prováděcích pravomocí pouze Eh, jedna, co se týče eh, méně důležitých elementů. Parlament tvrdil, že rozhodnutí eh, rozhodnutí ale obsahuje prvky zásadní a soud souhlasil. Za prvé, soud uvádí, že tady jsou ustanovení, která vyžadují politické volby, které patří do, pod odpovědnost Evropské unie a proto legislativu nelze delegovat hodnocení toho, co je důležité a co není důležité, nespadají pouze do pravomoci zákonodárce. To musí vycházet z objektivních faktorů a to e, musí být učiněno ze strany soudního přeskumu. A je také nezbytné vzít v úvahu charakteristiku a zvláštní rysy e, zmíněné oblasti. Eh, soud potom proskoumal působnost a význam článku 12 SBC o ochraně hranic a článek 12 tohoto kodexu velice široce eh, stanoví cíl ochrany hranic eh, tak, aby se zabránilo nepovoleným eh, překročením hranic, kriminalitě a aby se učinila opatření proti osobám, které nelegálně překročily hranici a zadržet je. Ale článek 12 pouze abstraktně popisuje povinnosti pohraničníků a neobsahuje žádná pravidla o skutečných eh, opatřeních, eh, která pohraničníci smějí aplikovat proti osobám, které Eh, za, nebo lodím, které zadrží. Na rozdíl od toho v příloze je řada specifických opatření, které pohraničníci mohou udělat proti odhaleným eh, lodím a osobám na eh, palubě. Ku příkladu lodě lze zastavit, mohou se na ně nalodit, prohledat je a zabavit sporná rozhodnutí stanoví, eh, stanoví eh, podmínky pro prohledání a záchranu eh, lodí a osob a i vylodění osob, které jsou zadrženy anebo zachráněny na moři. Soud měl za to, že předání takových vynucovacích pravomocí pohraničníkům představuje politické volby, které spadají plně pod odpovědnost legislativy tyto volby vyžaduje, aby se zvážila, zvážily eh, protichůdné zájmy a na, na základě pečlivého zhodnocení a na základě politických eh, rozhodnutí a voleb eh, je možné tato rozhodnutí učinit a ty podmínky se mohou hodně lišit. A tam, kde se jedná o základní pravidla lidí, tam je potřeba zapojit zákonodárce Evropské unie. Z těchto důvodů soud dal zapravdu generálnímu advokátovi a rozhodl, že rozhodnutí obsahuje eh, základní prvky, které může, o kterých může rozhodovat pouze eh, zákonodárce. Eh, soud odmítl argumenty rady, že nezávislé pokyny ne, nemohou obsahovat základní, základní prvky, základní aspekty a soud proto zrušil celé rozhodnutí, eh, ale, eh, ale zachoval účinky tohoto sporného rozhodnutí, tak jak si to parlament přál, až do té doby, než v platnost vstoupí nová, eh, nová právní úprava. Bude tedy potřeba, aby komise přišla s novým legislativním návrhem a parlament a rada budou muset jako zákonodáci přijmout nová pravidla. Rozsudek soudu mimo to poskytne Eh, užitečný návod na užívání článku 290 smlouvy o fungování Evropské unie o aktech eh, v přenesené pravomoci, eh, které také používají koncepci těch druhořadých, ne, méně důležitých prvků. Děkuji. A nyní dám slovo panu Nielsenovi z komise, aby, aby nám vysvětlil, jakým způsobem bude komise jednat v návaznosti na tento rozsudek. Děkuji, eh, paní předsedající. Já bych řekl, že my právě analyzujeme tento důležitý rozsudek, který vlastně jsme dostali teprve před dvěma týdny. My za sebe chceme říci, že jsme rádi, že eh, soud dal zapravdu eh, parlamentu tím, že tedy to zrušené rozhodnutí ponechal v účinnosti, takže nemáme problém s právní jistotou v tom mezidobí. Eh, co se týče analýzy části rozsudku a toho, jakým způsobem interpretovat působnost tohoto zrušeného rozhodnutí a co to bude znamenat pro budoucnost. A eh, za třetí je to asi samozřejmé, ale vzpomeňme, že toto rozhodnutí eh, pokrývá řadu velice složitých otázek týkajících se důležit základních práv, nevracení osob zpět do zemí původu, eh, vyloďování osob, eh, vstupování do eh, lodí ve vodách a tak dále a to rozhodnutí i umožňuje zachovat vysokou efektivitu operací Frontextu a umožňuje zachovat právní, právní jistotu a také chrání práva migrantů a uprchlíků. Takže my teď stále ještě se zabýváme analýzou, dokončíme ji co nejdříve a rádi vyslechneme názory všech zúčastněných stran, samozřejmě mezi jinými také výboru Libe. Děkuji, pane Nilzene, a nyní dám slovo kolegům pan Buzutil. Thank you, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající. Já bych nejprve uh, znovu poděk, uh, poblahopřál právní služby Evropského parlamentu za to, že nám velice správně poradil v této otázce, protože to byla právě právní služba, která nám poskytla právní konzultaci a na základě této právní konzultace tento výbor eh, politicky rozhodl, že tu věc dá k soudu. S úlevou zjišťujeme, že parlamentu bylo dáno za pravdu, že tento výbor měl tedy pravdu, co se týče zákonnosti tohoto rozhodnutí rady, eh, která, které bylo tímto zrušeno. Musím říci, že jsem očekával trochu více informací o tom, co teď bude chtít dělat komise. My tady máme rozhodnutí rady, které bylo zrušeno, i když jeho právní účinky byly zachovány až do té doby, než bude nahrazeno novým právním nástrojem, ale nás by zajímalo, jaké politické řešení eh, komise nabízí, jaký má politický názor, jakým způsobem bude chtít toto rozhodnutí nahradit a jaký časový plán má komise na mysli, dokdy bude chtít vypracovat nový návrh, který samozřejmě musí vycházet tentokrát z postupu spolurozhodování. A chci skutečně požádat komisi, aby byla konkrétnější a pak, když komise dnes konkrétnější být nemůže, aby nám sdělila, kdy eh, nám podá konkrétnější informace o svých záměrech. Děkuji. Děkuji a nyní pan Kašman, který byl zpravodajem na toto téma. Ano, děkuji, paní předsedající. Já asi nezdílím to obecné nadšení eh, vyjádřené doktorem Busutilem. Kdybychom bývali se řídili názorem parlamentu v březnu 2010, tak by toto zrušení vůbec nevstoupilo v platnost, nebylo a lidé by bývali nebyli eh, zachraňováni na moři tak eh, efektivně, tak účinně, v souladu s úmluvou o námořní platbě, tak jako jsou e, díky účinkům tohoto rozhodnutí. Tehdy jako zpravodaj jsem řekl, že si uvědomuji, že Evropská komise překročila své pravomoci a dokonce jsem akceptoval to, že kolegyně Maggie Dean, se kterou jsem spolupracoval dlouhá léta, a akceptoval jsem i názor právní služby, že komise a rada se rozhodly pro chybný právní základ, ale tvrdil jsem tehdy a jsem rád, že mi generální advokát dal za pravdu a i rozsudek soudu mi dal za pravdu, že tato ustanovení byla nezbytná a stojí za to je podřet v platnosti a že bychom neměli že bychom neměli vést právní bitvy na úkor migrantů, kteří uh, ztrácí život uh, na moři. Uh, jenom kvůli tomu, že máme pocit, že by eh, právní kličky se daly eh, elegantněji nastavit v budoucnosti a později. Takže jsem rád, že účinky toho rozhodnutí, jak rozhodl soud, eh, jsou zachovány do té doby, než vstoupí v platnost nová pravidla, která pravděpodobně komisi a radě poskytnout luxus dostatku času, Eh, aby eh, získali eh, souhlas celého parlamentu. A jsem rád, že jste si povšimli bodu 3 rozhodnutí, které také určuje, že Rada a komise budou muset nést náklady na tento právní, právní boj a to mě velice těší. Děkuji, pane Kašmane, paní Kalo. Děkuji. Bez toho, abych opakovala to, co zde zaznělo, bych ráda doplnila několik otázek na komisi. Zvláště otázka času je zásadní. Soud řekl, že nový návrh by měl přijít v nějakém rozumném časovém rámci. Tedy kdy přijdete s novým návrhem? Rozsudek padl již před dvěma týdny, to asi nestačí na vypracování nového návrhu, ale rozhodně je to dost na to, abyste se rozhodli, co budete dělat dál. Takže kdybyste nám aspoň řekli, eh, co pro vás eh, tedy eh, znamenala tato lekce a kdy přijdete s novým návrhem. Dále se chci komise zeptat, jaké dopady toto bude mít na návrh o Eurosoku a jaké dopady to bude mít na záchrany na moři jaké závěry z toho, eh, si z toho pro sebe vezme, vezmete. To mě velice zajímalo. Děkuji. Teď tedy dám slovo zpět komisi. Já bohužel, eh, bohužel nemohu dát přesné odpovědi na tyto naprosto platné otázky. My se obrátíme na výbor eh, s časovým harmonogramem co nejdříve a za druhé co se týče toho poučení, které je potřeba si z toho všeho vzít a i z aplikace tohoto rozhodnutí, což jsou asi dva a půl roku, a i jeho provázenosti s dalšími nástroji, ať už již existují, anebo jsou teprve ve stádiu navrhování. To pro nás není tak lehké říci do dvou týdnů, jak bude vypadat nové, nové rozhodnutí. Za druhé, jak jsem řekl, my budeme také muset vyslechnout všechny zúčastněné strany, to znamená váš výbor, ale také členské státy a i agenturu Frontex, aby nám řekli, co oni si z toho vývoje eh, berou, co oni si eh, myslí o tom rozhodnutí, co je potřeba změnit, jak rozhodnutí funguje. Takže to jistě nějakou dobu zabere, takže nějaký čas budeme potřebovat. Ale obrátíme se na vás s nějakou eh, obecnou představou o čase a konečně naposledy, eh, kdyby mi nějaký povolaný právník z Evropského soudního dvora laskavě řekl, co to znamená v rozumnou dobu nebo do rozumné lhuty, tak budu velice rád. Děkuji, pane Nielsen. Pana, paní Keller se chce přihlásit. Ano, přesně. Tak to zní také moje otázka na Evropský soudní dvůr. Jaké podle vás jsou limity tedy té takzvané rozumné doby? Jaké limity si představuje v tomto směru? Děkuji, paní Dean. E, odpověď na to nemám po ruce, ale nějaké případy na toto téma existují a určitě e, já si to ověřím a e, budu vás o tom informovat, jak soud judikoval v jiných takových podobných kauzách. Ano, pan Kašmen? Paní předsedající, eh, parlament jistě může úplně klidně si vypracovat svůj vlastní časový harmonogram a svou vlastní představu o rozumné časové lhutě. Já si myslím, že třeba příští léto kdy eh, je vyšší pravděpodobnost, že se lidé zase vrhnou do děravých člunů a pustí se do plavby eh, přes středozemní moře eh, a budou se chtít dostat do šťastnějších zemí. To si myslím, že by byla velice vhodná doba. Děkuji, pane Kašmene. Vzhledem k tomu, že nám zbyla ještě chvilička, tak vlastně jde o dalšího zpravodaje, to je situace základních práv, to je zpravodajka, ona tady ještě není, takže počkáme chviličku a pak máme ještě dva body na pořadu jednání na toto odpoledne a ona už tedy přichází. Děkuji vám, Moniko. Ta situace je opravdu zajímavá. My tady máme eh, zprávu, eh, k níž bylo eh, podáno 459 návrhů. Mně je Moniky opravdu líto, že se s tím vším musela zabývat. 459 pozměňovacích návrhů. Takže bod na pořadu jednání je vyhodnocení těch pozměňovacích návrhů k tomuto bodu a týká se to dvou let 2010-2011 a jak jsem řekla, řada pozměňovacích návrhů. Dám tedy slovo paní zpravodajce Beňové. Děkuji. Eh, děkuji, paní, eh, paní předsedající, budu hovořit slovensky. Uh, vážené kolegyně a kolegové Vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi Děkuji za vysoký počet důležitých pozměňovacích návrhů, které se týkají opravdu řady otázek. Z tohoto důvodu jsme museli také změnit náš časový harmonogram, tak abychom zajistili to, aby se náš výbor a také celý Evropský parlament měl dostatek času se připravit na hlasování. Ještě předtím, než budu hovořit o samostatné zprávě, ráda bych zmínila události z minulého týdne. Na plenárním zasedání komisařka Redingová navrhla něco, co my v Evropském parlamentu jsme už velmi dávno vyžadovali. A proto eh, a má to vlastně co dočinění s mou zprávou i s vašimi pozměňovacími návrhy. Jde tedy o posouzení systému spravedlnosti, eh, my to známe jako Justice Scoreboard, a to ve všech členských státech v průběhu zítřejší výměny názoru se pokusím paní komisařky zeptat na to, jakým způsobem chce vůbec tuto problematiku řešit v praxi. Já jsem přesvědčená, že v tuto chvíli jsme v té správné situaci, abychom zdůraznili důležité pozměňovací návrhy, které se týkají právě hodnocení systému spravedlnosti, tak abychom také zajistili důležitou roli Evropského parlamentu v tomto procesu. Dovolte mi, prosím, abych se zmínila o přehledu těch pozměňovacích návrhů. Některé pozměňovací návrhy se týkají hodnot a důležitých zásad Evropské unie a důležitosti podpory těchto zásad a hodnot. V rámci doporučení jsme obdrželi také důležité návrhy týkající se zajištění toho, aby v podstatě všechny návrhy komise byly v souladu s listinou a s chartou Evropské unie. A tady samozřejmě jde i posouzení dopadů. Jiné návrhy chtějí výroční zprávu týkající se situace základních, základních práv v Evropské unii. Jde o to, aby Evropská unie také hrála důležitější roli v oblasti ochrany základních práv. Jde tedy o to posoudit reálnou situaci ve všech členských státech, a to v souvislosti s těmi základními hodnotami Evropské unie. Návrhy, které chtějí posílit eh, spolupráci mezi institucemi Evropské unie, mezinárodními institucemi a členskými státy jsou také velmi početné. Některé pozměňovací návrhy se týkají také agendy základních práv Evropské unie. Jde o přizpůsobení mandátu agentury pro základní práva FRA. Vše toto vyplývá přímo z Lisabonské smlouvy. Všechny tyto pozměňovací a doplňující návrhy jsou součástí kompromisních návrhů. Vysoký počet návrhů se týkal eh, romské problematiky, boje proti diskriminaci, ochrany eh, menšin a zajištění eh, rovných příležitostí pro všechny, stejně tak jako zajištění práv skupiny LGTB. My se tady soustředíme na aspekty všech těchto problematik a já jsem velmi ráda za to, že jste mi je předložili a já jsem se je snažila také zapracovat do této zprávy. To znamená, my se snažíme zajistit to, aby v tomto textu se odrážely usnesení, která byla přijata na posledních eh, jaksi na posledních plenárních zasedání. Tady mám na mysli právě eh, menšiny v Maďarsku a Rumunsku a eh, lidi spadající do skupiny LGTB. Některé pozměňovací návrhy také odráží frustraci některých kolegů, kteří, které vyplývají v podstatě z konce debaty týkající se azylového balíčku. Uh, Budeme se také zabývat otázkou občanství a budeme se hlavně zaměřovat na praktické uplatnění. Kapitola týkající se ochrany údajů v podstatě odráží revizi zásad ochrany údajů. Na tom již naši kolegové pracují. Kolegové a kolegyně, já se teď nechci konkrétně zabývat všemi kategoriemi nebo kapitolami této zprávy, ale chci vás ujistit v tom, že většina těchto pozměňovacích návrhů, které jsem obdržela, je již zapracována do tohoto návrhu. Já jsem přesvědčená, že Další debaty se stínovými zpravodaji jsou zcela nezbytné a ráda bych využila tuto příležitost, abych jim také všem poděkovala. Vím, že se mohu spolehnout na jejich podporu a jsem si jistá, že ve spolupráci s nimi se nám podaří vypracovat vyvážený a velmi ambiciozní text zprávy. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Beňová. A o slovo se hlásí kolega Kašman. Děkuji, paní předsedající. Slíbil jsem stručnost a budu ještě stručnější. Děkuji Monice za tu obrovskou práci, kterou odvedla a za to, jak konzistentně hodnotila otázku aplikace základních práv v Evropské unii. Zvláště za to, že poukázala na to, na, na eh, menšiny, které často jsou eh, chybně definovány, eh, lesbičky, gajové a osoby se změny, změněným pohlavím. Myslím, že se mi díky ní lépe spí. Děkuji, Michael. Já jsem stínovou zpravodajkou za EPP. Chci říci, že také chci poblahopřát Monice za tu práci, jak už jsem řekla při minulé debatě. Je to skvělý návrh zprávy a Soucítím, Moniko, s vámi za zpracování takového množství pozměňovacích návrhů. Stejná témata eh, eh, leží na srdci řadě, řadě kolegů, takže je tady dobrá možnost kompromisních návrhů. Jistě se jich podaří vypracovat mnoho. Já sama se těším na pozměňovacích návr- návrhy, co se týče práv dětí a národních menšin. Během eh, schůze stínových zpravodajů se nám jistě podaří nalézt dobré kompromisy a vyměnit si názory tam, kde spolu vzájemně nesouhlasíme. A nyní budu pokračovat dál. Paní Danoka. I came just <laughs> as it was. Já jsem právě teď přišla, omlouvám se Monice i vám za to, že jsem eh, neslyšela, co jste říkala. Doufám, že příští týden během schůze stínových zpravodajů se nám podaří nalézt společná stanoviska při vypracovávání pozměňovacích návrhů a kompromisů. Samozřejmě stanoviska různých politických frakcí jsou různá. Co se týče pozměňovacích návrhů, které jsem eh, podala já za frakci zelených, my opakujeme stanovisko, které jsme již vysvětlili při příležitosti minulých zpráv. Zaprvé je tady situace, kdy ne všechny členské státy a všechny podepsali eh, podepsali eh, nástroje pro ochranu základních práv, umluvu o ochraně národních menšin, eh, chartu regionálních jazyků a dalších a myslím, že musíme znovu požádat všechny členské státy, aby přistoupili bez výhrad k těmto umluvám a bez nějakých restrikcí a pakliže takové výhrady a restrikce jsou, aby je členské státy stáhly a plně přistoupili na své povinnosti nebo ke svým povinnostem. To je tedy pozměňovací návrh k odstavci 17. A ještě k čemu si dalšímu? Já sama jsem zpravodajkou a zítra budeme hovořit o víceletém rámci pro agenturu pro lidská práva a i v této zprávě je třeba podtrhnout, že vlastně pravidla pro založení eh, té agentury pro základní práva je třeba přepracovat Základním cílem je to rozšířit působnost mandátu této agentury pro základní práva a monitoringu činnosti této agentury. Vím, že komise navrhla rozšířit eh, mandát této agentury o justiční a policejní pravomoc, ovšem eh, rada na to nepřis, eh, spolupráci, ale rada na to nepřistoupila. Členské, některé členské státy při debatě v radě vyjádřili záměr dokonce i odebrat z mandátu ochranu národnostních menšin Naštěstí se tomu nedostalo dostatečné podpory, ale i tak to zůstává nebezpečným záměrem a my musíme trvat na tom, aby mandát agentury pro základní lidská práva byl spíše rozšiřován, než aby byl zužován. Sužován. Zužován, pardon. Eh, máme problémy ve třech členských státech, co se týče osob eh, bez státní eh, příslušnosti. Je to v Lotyšsku, Estonsku a Slovinsku. Je to důsledek rozpadu z bývalého sovětského svazu a v důsledku toho vlastně máme osoby se zvláštním statutem, které nemají eh, státní občanství žádného státu. Eh, v Lotyšsku více než polovina těchto lidí jsou eh, rodilí Lotyši a v Lotyšsku se narodili, ovšem nemají žádná základní práva, dokonce ani účastnice voleb. mají velké problémy s orgány státní zprávy. A jednou, jedním z nových eh, rozdílů by bylo, že by se těmto lidem dostalo konzulární ochrany, když budou cestovat do ciziny, protože tito lidé eh, cestují eh, v cizině pod ochranou lotyšského velvyslanectví nebo konzulátu. Ovšem v zemích, kde konzulát nebo eh, velvyslanectví není, tak se o tom hovoří a těmto lidem musí mít stejně jako eh, řádní občané právo obrátit se o pomoc na jiné vyslanectví jiného členského státu. To jenom na vysvětlení, vykreslení problému osob bez státní příslušnosti. A jinak já jsem velice potěšena, že eh, zpravodajka se věnuje i tomuto problému v té zprávě. Monika. Takže ještě jednou, Moniko, blahopřeji k této zprávě a těším se na další spolupráci u tohoto velice komplikovaného tématu a určitě ti pomůžeme. Děkujeme, paní Ždanoka. A nyní opět prosím zpravodajku. Děkuji. Děkuji, ráda bych poděkovala za všechny příspěvky. Ještě jednou bych ráda zdůraznila to, že je to zpráva, která se zabývá rozsáhlým spektrem, který je zakotven v základních právech. Zítra budeme mít jednání s paní Redingovou, o některých aspektech se bude ještě jednat, budu ráda. Připravíme-li kvalitní, širokospektrální zprávu, která se bude zabývat dodržování základních práv Evropské unii obecně. Děkuji. Thank you, Mrs. Děkujeme, paní Beňová. Hlasování proběhne u této zprávy v průběhu našeho setkání 10. a 11. října. A nyní budeme mít krátkou přestávku, protože zde nevidím ani zpravodaje, ani stínové zpravodaje pro další bod našeho programu. Počítali jsme s tím, že nám bude tato rozpráva trvat mnohem déle, takže pokračovat budeme až v půl šesté. V půl šesté se tady opět sejdeme a budeme pokračovat rozprávou ohledně bodu 19. Uvidíme se v 17.30. Okay. After a short... Takže po krátké přestávce další bod na našem programu a tím je bod 19. Tím je bod 19. Otázky vzájemné obrany a solidarity, politický a operační rozměr. Máme zde našeho zpravodaje pana Simona Busutila a Fera Sede požádali o vytvoření zprávy z vlastní iniciativy o implementaci e, společné obrany a doložky solidarity. Obě dvě byly zavedeny do Lisabonské smlouvy, ovšem zatím e, implementace ještě nebyla definována, především pokud jde o solidaritu a tuto doložku, to je relevantní pro Libe výbor. My připravíme, eh, my připravíme stanovisko k této zprávě. Naším zpravodajem je pan Busutil. Dávám mu tímto slovo jako prvnímu a poté samozřejmě budeme mít rozpravu k tomuto bodu. Pane kolego, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolte, abych trošku nastínila časový harmonogram tohoto stanoviska, to je relevantní zda vůbec budeme mít naše stanovisko, náš výbor, protože abychom AFETu předložili naše stanovisko, aby jsme měli dostatek času a tak dále, aby oni měli dostatek času. Měli jsme v podstatě jedinou možnost postupovat s tímto stanoviskem rychle, v anglické verzi pouze a hlasovat o tom na dalším zasedání Libe 11.10. Vím, že to ale představuje obrovskou zátěž, omezení pro kolegy, ovšem bohužel ten harmonogram tak napjatý v AFETu, nedodržíme-li tento náš harmonogram, tak vůbec nemá smysl, abychom stanovisko předkládali. Otázka teda zní, buď budeme pokračovat rychle tím pádem pouze v anglické verzi, nebo nepředložit žádné stanovisko. Prosím kolegy, obracím se na ně, aby spíše šli tou druhou cestou, to znamená mít toto to stanovisko, a teda bohužel pouze v té anglické verzi. Nyní základy. O čem to je? Je to, jde o doložku solidarity. 224, to je článek smlouvy, kterého se to týká a znamená to právní povinnosti eh, pro všechny členské státy v případě závažných problémů, pomáhat si teroristické útoky například nebo různé přírodní katastrofy, člověkem způsobené, způsobená neštěstí a tak dále. Toto je nový článek smlouvy, který umožňuje poprvé členským státům zájemně si pomáhat. Je to v podstatě povinná solidarita, která je zde vyžadována. Tyto země si musí pomoct v takové svízelné situaci, protože je to právní povinnost, která vyplývá ze smlouvy. Pokud eh, chceme, aby tento článek skutečně měl smysl, komise připravila legislativní návrh, který by nám měl pomoci připravit legislativu v tomto ohledu. Já osobně bych se rád zaměřil na následující věci, následující body, ale samozřejmě ocením přístup, ocením připomínky všech kolegů, kolegyň, někteří už se na mě obrátili, já samozřejmě budu nadále v kontaktu se stínovými zpravodaji i po dnešním vystoupení. Navrhuji, abychom do toho začali následující body. Jednak spojení úsilí a zdrojů ze strany všech členských států. Víme, že členské státy v současné době v podstatě jsou sami odpovědné za řízení krizových situací na svém území. Ovšem katastrofy, neštěstí, to má velice často přeshraniční dopad, přeshraniční charakter je do toho často zapojeno více než pouze jeden stát. Právě proto bychom měli zajistit dostatečné zdroje i úsilí, mm, to znamená mm, všechny možnosti, které by zjednodušily tu situaci. Takže je to článek 222 smlouvy, který by, který mm, prostě by měl umožnit spojení tohoto úsilí a to je věc, kterou bychom měli řešit. Druhá věc, koordinace všech dostupných nástrojů Evropské unie. EU má již nyní k dispozici celou sadu nástrojů, které by se mohly využít v případě teroristických útoků, jiných typů útoků, přírodních katastrof, různých jiných člověkem způsobených neštěstí a tak dále. Máme zde Europol, máme zde Frontex, Eurojust, EEAS, Evropskou službu pro vnější činnost, která má oddělení, které se zabývá koordinací v této oblasti, koordinací činnosti v této oblasti, čili využít e, všech těchto stávajících nástrojů mandát všech těchto orgánů, tak aby byly připraveny pomoci nám, pomoci v situaci, kdy se využije doložka solidarity. Zároveň chceme samozřejmě zamezit duplikaci tohoto úsilí či nástrojů, aby se nepoužili, řekněme, dva nástroje pro řešení stejné situace. Dále navrhuji řešit otázku toho, kdy spustit tuto doložku solidarity. okamžitě po dané incidentu nebo pouze, když řekněme jeden členský stát má pocit, že to nezvládá tu situaci sám, co to znamená nezvládat situace nebo mm, ne, mm, prostě nějakým způsobem definovat eh, tyto záležitosti ohledně spuštění daného mechanismu řekněme, spustit ho pouze v přeshraničních případech. Já osobně si myslím, že nikoli. Myslím si, že by jsme měli tento mechanismus spustit v různých situacích, eh, pokud jde o skutečně závažnou záležitost. Další věc. Jak proaktivní by mělo být využívání tohoto článku 222, aby to nebylo pouze reaktivní uh, uchýlení se k tomuto článku. Já si myslím, že by to nemělo být pouze mm, reakce na nějaký útok nebo neštěstí, ale v podstatě využít toto opatření mm, jaksi preventivně, abychom zabránili vzniku dané události. Propojení doložky solidarity a interní strategie bezpečnosti, především v, mm, v problematiky terorismu, si myslím, že by bylo záhodné. V neposlední řadě měl by tento článek pokrývat naléhavé situace, mm, řekněme, řízení migračních toků, které v určitých okamžicích eh, mají za následek situaci, která sice není, řekněme, nějakou katastrofou, ovšem může to být situace, jež má ohromný dopad a způsobuje problémy na mm, u konkrétních zemí. 50 tisíc v loňském roce například lidí přistálo na Lampeduze. To je jistě mm, situace nesmírně naléhavého charakteru. Snažím se o stručnou prezentaci určitou syntézu těch hlavních bodů. Myslím, že tím jsem vyčerpal můj příspěvek a těším se na názory kolegu a poté možná ještě závěr k celému bodu. Děkujeme, pane Busutěle. Pani Wikström má slovo. Děkuji za slovo. Já jsem pouze nedávno byla jmenována stínovou zpravodajkou pro tuto problematiku. Jsem nesmírně šťastná, že tomu tak je a že mohu spolupracovat se zpravodajmi, ostatními stínovými spoluzpravodaji. Je zde mnoho oblastí, kde je nedostatek důvěry, nedostatek solidarity, který v podstatě představuje kořeny problémů v mnoha členských státech na celoevropské úrovni. Proto si myslím, že bychom to, to, tyto prvky měli zdůraznit solidarita, to je něco, co by mělo mít skutečný obsah. Mnoho věcí v Lisabonské smlouvě no, je pozitivního charakteru, užitečného, byly by implementovány správně, například právě zájem na spolupráce, asistence nebo Eh, solidarita. Tyto články zatím ještě nebyly implementovány řádným způsobem, mě je to líto a já doufám, že uděláme vše pro to a budeme pracovat na tom, aby došlo ke změně. Jsou zde různá bezpečnostní rizika, které jim se lépe čelí společně. Zpravodaj se o tom zmínil, různé přírodní katastrofy nepředvydatelné situace, které členské státy budou, řekněme, atakovány, bude to mm, katastrofa spíše přírodního charakteru nebo mm, člověkem způsobené problémy. Proto si myslím, že je v zájmu všech členských států reagovat na to problematiku společně. Většinou je to opravdu příliš na zátěž vyřešit pouze jedním státem. Protože katastrofy, neštěstí mají často přeshraničního charakteru a my můžeme udělat vše, co je v našich silách, abychom eh, jim zamezili a zároveň abychom proti ním bojovali. Jsem přesvědčená o tom, že je mnoho oblastí v různých členských státech, tím, že budeme definovat, eh, snažit se eh, o sdílení expertíz, odborných znalostí, osvědčené praxe, tím skutečně můžeme pokročit v této oblasti. Já nejsem odborníkem pro tuto oblast, protože pouze nedávno jsem začala pracovat na této problematice, ale těším se, těším se na naši úzkou spolupráci na tomto poli. I na náš příspěvek k AFETu, jak posílit článek 222 smlouvy, to znamená článek solidarity, jak um, z toho udělat praktický článek. To je výzva i pro náš výbor. A otázka pana Busutela ohledně angličtiny, anglické verze, pro mě osobně je to v pořádku, v zájmu urychlení procesu, čili ještě jednou těším se na další spolupráci. Děkujeme, Cecílie. Paní Lambert má slovo. Děkuji za slovo. Pokud chceme skutečně mít nějaké stanovisko, musíme prostě akceptovat ten časový harmonogram. Prosím, tak mě osobně angličtina rozhodně nevadí. Dokonce <laughs> pro mě osobně je to mnohem lepší než v jakémkoliv jiném jazyce. Argumenty pana Busitla jsou správné, vítám je, myslím, že poukázal na ty nejdůležitější body, pár věcí. Ano, každá reakce by měla být eh, proporční, uměřená, protože jisté je určité riziko, jaký je rozsah, sám se ptáte, nebo jak to definujeme, co to je, nebo jaký, eh, jaká událost znamená, že už ji nemůžeme řešit sami a tak dále. Ta reakce by měla být skutečně um, proporčního charakteru, především když se díváme na Eh, teroristické útoky, ta reakce musí být účinná, ovšem zároveň se snaží do to, aby ještě dále nezhoršila tuto situaci. A dále zodpovědnost, eh, mm, jakým způsobem to propojíme, pokud tam budou do toho zapojeny různé agentury, různé organizace, různí aktéři. Kdo bude zodpovědný za co, jaká je linie zodpovědnosti, kdo je ten, kdo řídí celou akci. Měli jsme už několik eh, incidentů, například u migrace, migračních toků, kde jsme prostě nebyli schopni jasně říci, kdo je zodpovědný a kdo eh, řídí danou akci. Článek, který se týká doložky o solidaritě, hovoří o ochraně demokratických institucí v případě teroristického útoku. Já si myslím, že by bylo užitečné specifikovat, eh, jak se díváme na takovou ochranu, o co se v podstatě snažíme. Například kyberútoky a podobně. A já skutečně si myslím, že jsme schopni připravit opravdu takové úderné stanovisko i v tom krátkém čase. Samozřejmě, že jsou zde otázky spojeny s odpovědností, s řízením, s, um, s, oso- s uh, občanskými svobodami a tak dále. To je všechno propojeno i s tou doložkou solidarity. No, no protože to, co jsme viděli ohledně solidarity v minulosti u některých věcí není příliš uh, pozitivní, čili já si myslím, že zde rozhodně nemůžeme udělat krok špatným směrem, když to posílíme. Děkujeme. Jane. Nikdo již nežádá o slovo. Simone, chceš k tomu ještě něco? Pouze říci, že není nic jiného, co mě dělá víc nadšeným Evropanem, když vidím naši vlajku na um, různých humanitárních um, um, řekněme, různých boxech a podobně, které posíláme do těchto oblastí, které byly postiženi humanitární katastrofou. Čili toto je něco, co naše občané ocení. Občané nejenom, že teda um, pomáhají tímto způsobem, ale jsou hrdí na to, že můžeme pomáhat tímto způsobem. A pro nás toto je pro náš výbor rovněž naše zodpovědnost, která pomůže vytvořit tento správný legislativní nástroj, tak aby toto ustanovení smlouvy bylo účinné v praxi. Děkuji všem kolegům i za uh, jejich reakce ohledně toho napjatého harmonogramu a budeme pokračovat, postupovat tak, jak jsem navrhl na začátku, to znamená pouze s anglickou verzi dokumentu, abychom uh, to všechno zvládli. Máme 11.10. nás čeká v Libe hlasování, nás na si návrhy a tak dále. Předtím doufám, že pošlu všem kolegům návrh stanoviska už příští týden. Vám všem rozešlu návrh mého stanoviska pro pozměňovací návrh. Já jsem se už spolu s sekretariátem. Lhůta by mohla být do 10 tak aby kolegové měli dostatek času předkládat pozměňovací návrhy. Já jsem to již řekl, budu v pravidelném, budu v eh, přímém kontaktu se stínovými zpravodaji, abychom se podívali na to stanovisko ještě předtím, než ho předložíme v té konečné podobě. Děkujeme, pane šli ještě jednou. V angličtině pozměňovací návrhy se budou předkládat do 3.10. a hlasování v Libeb 11.10. A my teď máme další bod na pořadu jednání. We have uh, ten more minutes until six o'clock and uh... do 6 hodin nám zbývá ještě 10 minut. takže bude potřeba čekat ještě, počkat ještě 10 minut, než přijde pan Príbe, aby nás seznámil s nejnovější